členka našeho parlamentu všech zasedání. 6.5.2015 výbor Jury ověřil mandát pana Hanu Takuly a navrhuje, aby tento mandát byl potvrzen s účinností od 27.4.2015.